aufgenommen. Zahajuji znovu zasedání. Zápis ze včerejšího zasedání je k dispozici. Jsou proti němu nějaké námitky? Není tomu tak a tím je tedy přijat. Dámy a pánové, první bod na dnešní pořadu je